A paní Zippel, kolegové, funguje nám, funguje mikrofon? Hello? Yeah, this sounds better. Yes, thanks. Okay, good good... Takže dobré odpoledne. Všech, všechny vás zdravím. Vítejte na tomto zasedání eh, tohoto vyšetřovacího výboru pomalu se chýlí konec eh, tohoto procesu, ale čeká nás ještě několik zajímavých zasedání. A předtím, než uvedu pořad jednání dnešního dne, tak mi dovolte, abych eh, tady poděkovala všechny ženy, zdravím paní Morvaj. Takže kolegové, dnešní prezentace dozorčího mechanismu německého Bundestagu byla odložena na pozdější zasedání vzhledem k tomu, že oni zatím jsou, mají plné ruce práce budování koaliční vlády. Máme tady pracovní dokument pana Kirhopa, pana Morse, Morese ohledně rozsahu mezinárodní evropské národní bezpečnosti z evropské perspektivy. I toto bylo odloženo na další zasedání, které však bude ještě před eh, Vánoci, alespoň doufám. S vaším souhlasem nyní schválíme pořad jednání ve smyslu těchto změn. Nejsou k tomu žádné výhrady. Dnes máme dvě zasedání. Eh, dvě části tohoto zasedání jednak dozor nad spravodajskými službami na národní úrovni v době eh, eh, tohoto masového sledování, kdy vyslechneme Michaela Tečna, který je členem stáleho výboru o zkoumání pro ústavní otázky v Norsku ve Stortingetu, tedy norském parlamentu. A od čtyř dál se budeme věnovat prezentaci pracovního dokumentu o amerických sledovacích aktivitách ve vztahu k evropským údajům a jaké to má potenciální právní dopady na transatlantické dohody a spolupráci, což je od našeho zpravodaje pana Morase a stínového zpravodaje pana Vose. A jednání bychom rádi skončili v pět. Vidím, že nás není mnoho z hlediska tedy počtu poslanců, ale Až se dostaneme k otázkám a odpovědím, tak vás prosím o stručnost. Myslím, že bude čas i na druhé kolo otázek a odpovědí v případě potřeby. Nyní je mi potěšením přivítat v našem středu Michaela Tečnera. Dám vám slovo na, za, ke krátké prezentaci toho eh, mechanismu dozoru v Norsku a pak budou otázky a odpovědi. Takže prosím, máte slovo. Yes. Thank you very much for your introduction. Děkuji mnohokrát za tento úvod, paní předsedkyně. Norsko eh, dosud, norština dosud nes, není oficiálním jazykem Evropské unie, ale eh, někteří z nás eh, pracují na tom, aby se jim časem stala. Takže já budu hovořit svou dánskou mateřštinou v této prezentaci. Takže pokud jsou tlumočníci připraveni, tak já jsem také připraven. Takže zaprvé bych rád poděkoval za tu velice pěknou pozvánku na toto zasedání, kde máme vysvětlovat roli norského parlamentu v dohledu nad eh, norskými eh, tajnými službami. službami. A ta kontrola je jedním z nejdůležitějších úkolů norského parlamentu. Máme také samozřejmě úlohy v oblasti rozpočtu a tak dále, ale ta kontrola znamená, že vlastně zajišťujeme eh, to, že eh, vládní politika se odehrává eh, prostřednictvím parlamentního jednání. Máme 12 parlamentních výborů a jedním z nich je kontrolní výbor, takzvaný kontrolní a ústavní výbor, a to je ten nejdůležitější ze všech dvanácti. Dále máme čtyři eh, externí orgány, eh, které potom vykonávají kontrolu jménem parlamentu a eh, je, nejdůležitějším z nich je norský účetní dvůr, auditní dvůr a také máme ombudsmana pro obranu. Tím čtvrtým eh, orgánem je takzvaný výbor EOS, eh, e což je eh, právě téma mé prezentace. Tento výbor dohlíží na spravodajské a bezpečnostní služby. Právě odtud pochází norská zkratka EOS. Eh, e Tento výbor byl zřízen v roce 1996 a právním základem je zvláštní zákon vydaný parlamentem. Tento výbor eh, byl zřízen v době eh, rozsáhlé veřejné debaty ohledně e, aktivit tajných služeb v Norsku. Tenkrát zaznívalo e, mnoho kritiky a na jejím základě parlament v roce 1994 e, ustavil výbor, který měl ty služby mít pod dohledem, dohlížet na ně. A po dvou letech vypracoval zprávu a dospěl k závěru, že e, služba policejního dohledu, zejména v 60. a 70. letech, prováděla celou řadu e, velice obsáhlých a nezákonných sledování. A ty se zaměřovaly e, proti lidem a organizacím na, norsk, na levém křídle politického spektra v Norsku. Výsledkem této parlamentní debaty bylo zřízení výboru EOS. Poprvé tedy eh, Norsko mělo nějaký parlamentní dohled nad tajnými službami. A to je takový mezník mezi těmi eh, špatnými starými časy a těmi novými časy, parlamentního dohledu. Výbor EOS je stálý výbor, jehož členové jsou eh, voleni nebo jmenováni eh, parlamentem na pět let, je jich celkem sedm a usilují o to, aby eh, polovinu toho výboru tvořili politikové, často bývalí poslanci a ta druho, tu druhou polovinu výboru tvoří zástupci norské společnosti, jako jsou vědci, eh, soudci a tak dále. Také má ten výbor eh, sekretariát, eh, který tvoří především právníci a členové tohoto výboru mají nejvyšší stupeň bezpečnostní projekt, prověrky a jsou vázány přísným mlčením. Hlavním cílem tohoto výboru je mimo jiné chránit občany. Chrání občany před dohledem tajných služeb. My chceme tedy chránit práva občanů vůči eh, sledování eh, tajnými službami, tak, aby tajné služby neohrožovaly politický život v Norsku. Kromě tohoto úkolu také e, dohlížíme na to, aby e, aktivity tajných služeb probíhaly v mezích zákona. Jde tedy o e, obecnou kontrolu, která není omezená na pouze konkrétní služby. E, kritériem je, že pokud se státní služba zabývá dohledem nebo bezpečnostními otázkami, tak podléhá e, parlamentní kontrole. E, většina této kontroly se tedy týká tradičních tajných služeb, jako je policejní bezpečnostní služba anebo vojenská vyšetřovací služba. Výbor má tři způsoby, jak vykonává ten dohled. Existují e, inspekce, těch je asi 30 každý rok. Za druhé se zabýváme stížnostmi ze strany občanů, těch je asi 20 až 30 za rok. A za třetí výbor může zahájit vyšetřování z vlastní iniciativy a těch je každý rok asi 20. Náš výbor má téměř neomezené práva v oblasti inspekcí a může si vyžádat přístup do všech archivů a registrů. Právě tak má přístup do všech budov a může také vyzývat služby i administrativu, aby, eh, vysvětlo, aby podali vysvětlení svých aktivit podle obvyklých pravidel, které platí pro svědky u soudu. Pro, ten, pro ty inspekce existuje určitý rámec. Musíme provádět inspekce v policejní tajné službě nejméně šestkrát ročně a ve vojenské rozvědce minimálně dvakrát ročně. Kromě toho eh, potom podléhají inspekci regionální oddělení těchto služeb. Hlavní pravidlo zní, že inspekce musí být oznámeny předem, ale je tu i prostor pro překvapení, pro překvapivé inspekce a k těm dochází poměrně často. Jestliže nějaký občan věří, že eh, mu bylo ublíženo některou z těchto služeb, tak může podat stížnost našemu výboru. A náš výbor všechny tyto stížnosti eh, projednává, jejich eh, asi 20 každý rok. A ty mohou vést k tomu tyto stížnosti, že Služby potom se ocitnou pod terčem kritiky našeho výboru, ale výbor může také zahájit vyšetřování sám. A právě tři takové zprávy z vlastní iniciativy byly zaslány parlamentu loni. Nejprve v prvním případě šlo o policejní tajnou službu a její metody. Výbor byl toho názoru, že by měla být přeskoumána legálnost těchto metod, Eh, a to v případě takzvaného, takzvané kauzy Trehold. Tehdy policie tvrdila, že má právo odposlouchávat telefonní hovory, ale ne odposlouchávat dění v určitých místnostech, tedy v bytech občanů. Druhá zpráva z vlastní iniciativy se týkala policejního registru dvou islamistických skupin, a e, výbor tehdy proskoumal, eh, jak je zacházeno s náboženskými a politickými názory v těchto politických registrech a závěrem bylo, že v některých případech policejní tajná služba zašla příliš daleko a registrovala informace, eh, které nebyly příliš relevantní k probíhajícímu případu. A třetí eh, zpráva z vlastní iniciativy se týkala registrování norských občanů na ulici před americkou ambasádou v Oslu. Tehdy byla policie kritizována za to, že neměla dostatečné informace eh, pro bezpečnostní systém na ambasádě a špatnou komunikaci s ministerstvem spravedlnosti. V současné, situa- v současné době výbor řeší dva případy. Jedním z nich eh, je eh, případ informanta, policejního, který infiltroval extrémně levicové organizace. Eh, tento případ se dostal i do televize. Výbor eh, prošel archív policie a vedl rozhovory s policejními zaměstnanci. Druhý případ se týká vyšetřovací služby Šlo o to, že archivy e, nesplňují e, platná pravidla a byly provedeny dvě předem neohlášené inspekce na základě stížností občanů. Výbor EOS v posledních letech e, navázal spolupráci s dalšími kontrolními orgány z jiných zemí, jako je Švédsko, Nizozemí nebo Kanada. A všechny tyto země mají velmi podobné výbory tomu norskému EOS. Existuje celá řada způsobů, jak kontrolovat tajné služby. Ale bez ohledu na ten kontrolní model který si vyberete, všechny mají společný cíl. Eh, pracujete eh, na straně občanů a jejich lidských eh, základních práv, které tajné služby musí respektovat bezpečnostní služby spolupracují také na mezinárodním boji proti terorismu, což si také žádá kontrolu vztahů mezi různými bezpečnostními službami, norskými, i e, službami z jiných zemí. E, tady jde například o elektronické informace a o skryté donucovací prostředky. Jde tu o to najít správnou rovnováhu mezi soukromým životem občanů a potřebou státu na svou vlastní ochranu. E, každý souhlasí s tím, že tajné služby jsou potřeba. A Veřejnost je obecně vzato podporuje, ale metody, které tyto služby užívají, jsou většinou kontroverzní. A většina lidí, kteří se ocitnou pod dohledem, není informována o tom, že se tomu tak stalo. A cílem našeho výboru je hodnotit ty metody tak, aby bylo zabráněno křivdám na jednotlivých občanech. To je takový stálý princip, podle něhož parlament dostává zprávy od našeho výboru. Nejsou to eh, tajné informace nicméně. A parlament tady má určité dilema. Eh, náš výbor potřebuje eh, důvěru, ale nedostává utajené informace. A proto zkrátka musíme věřit tomu v norském parlamentu, co nám řeknou. EOS zasílá každoroční zprávu do norského parlamentu a ta spadá pod kontrolní a ústavní eh, výbor, jehož jsem členem. A tento výbor potom eh, napíše návrh usnesení pro parlament, následuje plenární debata eh, za účasti ministra spravedlnosti a ministra obrany. Takže je tu široký prostor pro diskuze o aktivitách těchto e, tajných služby, služeb. V Norsku panuje všeobecná schoda na tom, že demokratická kontrola e, tajných služeb je důležitá, jestliže chceme chránit naši demokracii. E, norský model s jedním kontrolním orgánem, který je ustaven parlamentem, je podle našeho názoru úspěšný. Naše cíle jsou e, velice e, náročné a je zapotřebí aktivně e, zahajovat řízení případů v rámci našeho mandátu. A kontrolní aktivity výboru EOS jsou velice důležitým příspěvkem k porozumění tajným službám a k důvěře v tajné služby, aby, byla, aby se demokracie mohla chránit před mezinárodním terorismem. Děkuji. Děkuji. Prosím, vypněte si mikrofon. Ještě jednou tedy děkuji za velice zajímavou prezentaci. Začneme s tínovými zpravodaji, kteří tady jsou. Začneme panem Vosem za EPP. Prosím, máte slovo. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedající. Já bych nejdříve rád poděkoval řečníkovi, panu Tečnerovi, za jeho, Tečnerovi za jeho zprávu. Vielen Dank für Ihren Bericht. Ještě jednou děkuji, pane Tečnere, za vaši zprávu, bylo to velmi zajímavé. A mám několik drobných dotazů. Jednak Předpokládám, že jde o vnitrostátní tajnou službu, to, o čem jste hovořil. Existuje také část zahraniční tajná služba, mm, do případ například mm, norských OSN jednotek, které třeba chránit. Účastníte se takovýchto věcí a je to také součástí úkolu tohoto výboru v norském parlamentu? A potom, jak je to v jednotlivých případech? jak, do jaké hloubky jdou tyto informace k jednotlivým opatřením, které dostanete. Ehm, jedná se spíš o obecnější informace nebo podrobné? Další věc, která mě zajímá, je, jak je to s případem Breivik. Zda se něco od té doby změnilo. Zda se změnila struktura, anebo zda se změnila tvorba úloh. Kromě toho vy jste řekl, že když eh, zasedáte v případě stížností občanů, tak existují nějaké ohrožující situace, které mohou vyžadovat eh, zasedání, anebo se zasedá pouze na eh, podnět stížnosti občanů. A kromě toho může občan, jež nemá norskou příslušnost, jež není norským státním občanem, se také obrátit na váš výbor? Děkuji. Pane Tečnere, prosím. Yes, <clears throat> I didn't, I, um, jeg, jeg fikk kun på mitt øre uh, det tyske. Pan Tečner. Eh, já jsem bohužel měl pouze německý, německé tlumočení. Hm. A dovolte mi, abych tedy s výhradou toho, že jsem měl pouze německou verzi, tak abych odpověděl na vaše dotazy. Za prvé, ptali jste se mne na to, jak to je eh, s kontrolou? Zda řešíme také zahraniční otázky, zahraniční eh, operace tajné služby, například eh, v Afghánistánu. A odpověď zní ano. Tento konkrétní výbor zodpovídá za veškeré tajné služby, ať už se jedná o tajné služby, které působí v zahraničí nebo v Norsku. Nicméně nemyslím si, že bychom kontrolovali eh, ne nory v zahraničí. To znamená, že tady musí být nějaká spojitost na Norsko. Tak další dotaz. Eh, ptali jste se na to, do jaké míry můžeme vyhodnotit metody. A eh, odpověď je taková, že do velké hloubky pokud jde o ty metody používané tajnými službami. Členové výboru mají maximální prověrku, bezpečnostní prověrku, pokud jde o tajné informace, ale ve zprávě, která je předkládána parlamentu, tak jsou záměrně vágní eh, v otázkách, které se týkají tajných informací, to znamená, že se neuvádí jména a podobné věci. A parlament musí uh, důvěřovat vyhodnocení výboru. A doufat, že tedy eh, ten výbor předloží obecný obrázek o tom, co se děje eh, v tajných službách a v Norsku. Za třetí, jak to je s případem teroristických útoků proti civilistům a konkrétně v případě pana Brajvika? Zazněla kritika ve dvou oblastech. Kritika policejních tajných služeb v tomto případě, v případě Brejvika. A sice, že nebyly dostatečně pečlivý, důslední a vedoucí představitelé tehdejší policejní ta tajné služby uvedli, že nebylo možné zachytit Breivika na policejním radaru. A za to eh, se jim dostalo kritiky. Mm, řekli, že nebylo možné mít eh, systém, jako byl v v eh, bývalém NDR eh, stazy tajné služby. Protože my si samozřejmě nepřejeme společnost, kde bude panovat naprostý dohled, ale na druhou stranu eh, tajné služby v takovémto konkrétním případě stala zjevně si neuvědomili eh, ten rozsah rizika nebezpečí, které sebou pan Breivik nesl. On měl dostatek materiálu pro to, aby eh, vytvořil velkou bombu a výsledky všichni známe. Hovořím o jeho bombovém útoku eh, proti vládní budově v centru Osla, což byla jedna část jeho útoku a druhá část byl útok na ten kemp mladých lidí socialistů na ostrově, kde použil tři eh, rozdílné zbraně. A všechny tři zbraně eh, vlastně legálně. Byly vypracovány dvě zprávy o eh, tomto případě a o policejní práci a obě zprávy kritizovaly policejní tajnou službu. kritizovali nedostatek eh, sledování nebezpečných osob. Problémem je také to, že mnoho případ duševních poroch vede k tomu, že dojde k útoku, které, který s, e, nemá žádné politické pozadí, žádný politický kontext a e, tyto případy nejsou zaznamenány. Uniknou sledování. A to všechno vedlo ke změně diskuze v Norsku. E, mnohem více přijímají lidé fakt, že policie musí být informována o tom, co se v Norsku děje. A je zde mnohé větší porozumění pro to, e, jaké jsou potřeby policie, jaká má potře- jaké zdroje policie potřebuje pro to, aby mohly tyto úkoly splnit. A Norsko bylo velice takovým bezpečným, naivným, nevinným místem, můžeme říci. Byla to taková společnost eh, založená na důvěře. A mm, Nemysleli jsme si vůbec, že by bylo zapotřebí například chránit naše politiky. Děkuji. Okay. Dobrá. Děkuji vám. Nyní se budu ptát z titulu liberální skupiny, nikoli svého titulu, ze svého titulu předsedkyně. Další požádali o slovo paní eh, Cipo a další. Dobrá, ale nejprve já. Jak říkám, nebudu teď hovořit jako paní předsedkyně, ale jakožto stínová zpravodajka za ALDE. Mám eh, několik souborů otázek. Říkáte, že váš systém eh, dobře funguje, že máte dostatečný dozor, zní to opravdu velice účinně, ale jaká byla vaše reakce na všechna ta odhalení o eh, tomto masovém, o té masové špionáži. Vzhledem k tomu, že jste blízko Švédska, což je jeden z hlavních uzlů ve všech těch sítích, a pokud se nemýlím, tak toho si všiml i všimla i osoba, která stála u zrodu tohoto vyšetřování, takže to bylo do určité míry známé a viditelné. Překvapilo vás to přesto, že tedy je to něco, o čem jste možná měli být informováni? A za druhé, také říkáte, že provádíte dozor nad národními spravodajskými agenturami, ale že je těžké něco prověřovat v jakmile je přeshraniční spolupráce. Ale to je právě klíčová záležitost. Protože i když existují dozorové mechanismy, které v mnoha případech jsou slabé, jakmile do toho vstoupí přeshraniční spolupráce, tak to uniká jakékoliv demokratické kontrole. Máte k tomu nějaký, nějaký podnět? A pak ještě k Breivikově případu. Vy říkáte, že v současné době veřejnost více přijímá, akceptuje tedy sběr údajů, ale Breivik údajně byl eh, už v jednu dobu na radaru um, orgánů pol, policie a orgánů činných trestním řízení. A tohle se opakuje stále znovu. Teroristé, kteří byli známi, o kterých se vědělo, ale jestliže měli přístup k těmto informacím, jestliže už byl v jejich hledáčku, tedy měli ty informace a měli pravomoci. Proč je tedy reakce t- nikoli taková, že si říkáme, měli bychom lépe zpracovávat ty informace, než a místo toho je reakce taková, že říkáme potřebujeme více informací o pravděpodobně Eh, nevinných občanek, čili ta eh, příslovečná kupka sena se jen zvětšuje. A to jen komplikuje hledání té jehly těch jedinců v této kupce. Konečně bylo nám řečeno, že takzvaná smlouva TTP, dohoda se spojenými státy, která je sama o sobě nesmírně kontroverzní, a e, o jejíž pozastavení tento parlament žádá, tak se nám Porežo říkalo, že to je nezbytné třeba i v případu Breivik, ne z hlediska prevence, ale z hlediska vyšetřování, stíhání. A mě by zajímalo, zda podle vašeho názoru existují i další mechanismy vzájemné právní pomoci a další mechanismy právní pomoci, které jsou mezi Evropskými, Evropskou unii a Spojenými státy. Mohly by tyto mechanismy posloužit k dotázání, k vyžádání některých specifických informací místo, aby docházelo eh, k předávání eh, tedy údajů ve velkém? Ano, děkuji za vaše dotazy. tomu prvnímu. Zda nás překvapil rozsah eh, to, té masové špionáže. Ano, překvapilo nás to. Překvapilo to veřejnost v Norsku, i politici byli překvapeni. Oni nejsou informovanější než eh, běžná média. Takže v momentě, kdy vidíte, že existují nějaké utajené kanály od eh, velkých eh, IT firm a dodavatelů, a kde jsou informace o zákaznicích eh, Apple, Microsoft a další. A to není něco, kde není stejné jako ve Spojených státech. Eh, tyto státy přitom spadají ovšem pod eh, eh, americkou jurisdikci a budou logicky muset odevzdat informace, kdykoliv o to budou požádány v Spojených států. Spojeným státům. 40 tisíc takových žádostí obdržel Google, tedy o zákaznici Google. 40 tisíc žádostí o informace a to překvapilo politiky a překvapilo to veřejnost. V Norsku jsme měli jeden specifický eh, případ, tedy švédského zákona. Švédsko hm, umožnilo na základě zákona provádět dozor nad veškerými uh, daty, která tečou mezi Norskem a Švédskem. Tím pádem v podstatě pro Norsko nad veškerými informacemi. Dokonce i všechno ze severu Norska na jih Norska prochází před Švédsko. To znamená, že švédská spravodajská služba eh, mohla zachytit informace, e-maily, telefonáty eh, z Norska do Norska. A to je pochopitelně pro svrchovaný stát problematické. Státní suverenita není jen otázkou fyzických hranic a sledování toho, kdo projde hraničním přechodem. Ale ve svrchovaném státě má pouze vlastní zpráva právo provádět dozor nad vlastními občany. Pokud chce sledovat, jestli provádí něco, co by mohlo být předmětem zájmu policie. Je to určitá pravomoc, kompetence, kterou nelze delegovat jinému státu. Byť přátelskému, byť spojenci, jako je tedy případ Švédska. Ale v konečném důsledku norské příslušné orgány se starají o nory. Máme novou vládu. Je to socialistická vláda a součástí jejich programu je právě otázka tohoto, této švédské legislativy, eh, takzvaného zákona FRA, to znamená, je to eh, zákon, eh, o, eh, který o dozoru a dohledu, tento spravodajský zákon, který umožňuje odposlouchávat norské komunikace švédským orgánům. A v případě přeshraniční spolupráce je opravdu vždy problém, ovšem k tomu je třeba dodat, že nelze dávat zahraničním spravodajským službám právo nahlížet do vašich komunikačních systémů a provádět tam phishing. To je něco, co mohou provádět pouze místní spravodajské služby. A to vyšetřování jako takové, to, k té další otázce, tedy u Breivika, to nebyl problém. On konec konců se všechno doznal, byli tam svědkové, vědělo se, co udělal. Z vyšetřovacího hlediska neexistovala nějaká příliš velká potřeba zapojování zpravodajských služeb. Otázkou však bylo, jestli Spravodajské služby si měly v předstihu všimnout určitých věcí, které se děly předtím, než eh, Breivik tento skutek spáchal. Je pravda, že on už se dopustil trestné činnosti, předtím měl zápis v rejstříku, ale to byl vandalismus, nikoli terorismus. Také on neměl žádné politické eh, výrazné styky, přesvědčení, ne, nehlásil se k ničemu. Svým způsobem to opravdu byl osamělý vlk. A v těchto případech je těžké někoho zachytit, pokud není součástí nějaké širší sítě. A otázka ešelonu. To začalo v roce 2001 nyní jsme se dostali daleko nad rámec ešelonu. Pak tu byl ten zákon FRA ve Švédsku, o kterém jsme hovořili, to pro nás v Norsku představuje zásadní problém z hlediska ochrany lidských práv. Děkuji. Okay, next speaker. Tak eh, další eh, řečník na seznamu je paní, paní Morvaj, potom eh, paní Zippel, pan Engström a pan Enču. Takže nejdříve paní Morvaj. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já také bych využila této příležitosti, abych hovořila maďarsky svou mateřštinou. Eh, děkuji našemu norskému příteli za velice zajímavou prezentaci. Otázka číslo jedna. Jestliže toto odposlouchávání opravdu šokovalo veřejnost, když e, se poznalo, že je mnohem rozšířenější, než si kdo uměl představit. Což, a že už dávno nesouvisí s národní bezpečností, tak e, jak je možné, že e, ti, kdo rozhodují, jeví tak malý zájem? Co s tím dělat? Z 80 poslanců e, je nás, jsme tu pouze čtyři v tomto výboru, e, kteří e, se obtěžují jevit nějaký zájem o tu problematiku a není to zdaleka poprvé. Takže abych parafrazovala otázku, tak možná, že Edward Snowden měl pravdu. A a ukázalo se, že když byla odhalena pravda, tak to nikam nepovede, i když i když on zasvětil odhalování pravdy svůj život. A další otázka. Jestliže nějaký členský stát podobný vašemu, který by tedy vykonával dohled nad svými tajnými službami, nebo vojenskými a policejními službami, a snažil se chránit práva svých občanů před porušováním práv, tak co byste navrhoval? Jak bychom mohli zajistit, že se tento systém nestane eh, kořistí toho běžného boje vlády s opozicí, ale aby opravdu vedl k tomu, že občanům se dostane ochrany před eh, zneužitím pravomocí tajných služeb? Třetí a poslední otázka. Pokud jde o eh, ty protestující před americkou ambasádou eh, v Oslu, tak to eh, mě opravdu zaujalo. Pokud tomu rozumím správně, tak tady jde o příklad, kdy výbor EOS e musel eh, zasáhnout a zkoumat ho, tak pokud tomu rozumím správně, tak byli nějací demonstranti před americkou ambasádou v Oslu. A eh, tajná služba eh, je potom sledovala a některé procedury byly zkrátka nelegální. Jak jste k tomuto závěru dospěli? Eh, jak, o jaké přesně šlo nelegální procedury? A eh, vzbudilo to nějaké veřejné pobouření, když to vyšlo najevo? Já jsem z eh, postkomunistické země a čekali bychom, že v demokratické západní zemi se něco takového nikdy nemůže stát, ale zjevně může. A jestliže se to stane, tak jaké jsou potom následky? Pane Tečnere, prosím. Děkuji mnohokrát. K té první otázce. Proč vás to překvapuje? Není, neexistuje snad tlak veřejné, veřejnosti na odmítání toho dohledu tajných služeb? Jestliže má veřejnost pocit, že e, něco je důležité, tak se musí osobně e, angažovat. Velice často, když hovoříme o e, dohledu nad občany, tak v městě Oslo je pět tisíc kamer. Začalo to jako velice kontroverzní projekt, ale lidé dospěli k názoru, že e, snížila se kriminalita na ulicích a občané si říkají, já nemám co skrývat, což patrně vysvětluje, proč e, zatím není žádná politická dynamika, proč nejsou politické tlaky na to, aby ty kamery byly odstraněny. A e, já souhlasím s tím, že z politického pohledu by to nemělo být kontroverzní. A proto právě máme nepolitický výbor EOS, který podává zprávu volenému parlamentu. Tomu parlamentnímu výboru pro e, dohled, kde potom e, diskutujeme. Takže tady nejde o boj e, vlády s opozicí. Tady všichni pracujeme jakožto volení zástupci občanů. A další otázka se týkala amerického dohledu eh, nad územím okolo americké ambasády v Oslu. Tak tento případ ještě není dokončen. Já eh, nevím, s čím eh, výbor EOS přijde. Eh, co nakonec udělá závěry, eh, ještě nevíme. Eh, patrně tedy šlo o to, že americká ambasáda prováděla dohled nad ulicemi okolo budovy ambasády. A to nejen, nad, nejen že sledovala demonstranty, ale také norské orgány nebyly o tomto sledování informovány, ale to už se jistě brzy vyřeší. Děkuji, paní Zipl. Děkuji. Já se pokusím položit několik konkrétních dotazů. Pane Tečnere, eh, úvodem jste nastínili důvody, proč v roce 96 došlo k založení toho kontrolního grémia, jeho zřízení, a hovořili jste o norské levici jakožto podnětu. A k tomu mám tady dotaz, jak je to s norskou levicí? Byl to, šlo o činnost tajné služby, jejich vlastní iniciativu, nebo um, jiné orgány, součást vlády, dali k této věci uh, pověření? Existoval nějaký konkrétní podnět uh, k této činnosti, nebo jste si řekli jednoduše, um, jde o levice a uvidíme, zda, uh, když budeme hledat něco, najdeme? A mají všechny tyto věci dopad na dnešní činnost tajných jiných služeb? Jinak řečeno, existují konkrétní úkoly, konkrétní pravomoci a jejich popis a také konkrétní odkazy na to, co tyto tajné služby mohou dělat a co nemohou. A v případě, že nic takového neexistuje, tak eh, na jakém základě eh, vykonáváte svou činnost a hodnotíte eh, zjištění pokud neexistuje takovýto zásadní popis rolí a funkcí. A 1996 eh, došlo ke kritickým stížnostem občanům a mě by zajímalo, eh, zda se počet těch kritických eh, stížností omezil a zase změnily oblasti a věci, na které se občané stěžují. Závěrem ještě jeden dotaz. Před mnoha měsíci, myslím si, že dokonce lety, jsme zde vedli diskuzi k um, předběžnému uh, ukládání dat a ochraně údajů. A tehdy um, někdo zmínil film, který mnozí záznají, Minority Report, a já si vzpomínám na tu diskuzi o tomto filmu, protože jsem měla dojem, že dnešní tajné služby dělají dnes to, co se dělo ve filmu. To znamená, schromaždí co největší množství dat od všech možných občanů, institucí, organizací. A potom na základě eh, těchto údajů se pokouší projektovat, eh, zda nedojde nějaké trestné činnosti Řeknete-li, nebo je, možná je to tak, že mi řeknete, že jednáte na základě konkrétního podezření a pak by mě to uklidnilo, ale eh, zajímalo mě jednoduše, jak to je eh, ve vaší práci, zda to u vás hraje nějakou roli. Paní předsedající, pane Tečnere, máte slovo. Um, Baugrunden i, i 96, to bylo... jo... V roce 1996 to bylo vlastně pokračování logiky eh, ze studené války. Nešlo jenom o pronásledování nějakých eh, skupin na levici, levé části spektra. Byly tu také různé právní politické aktivity v rámci levice, to ano, ale veřejné mínění bylo takové, že když někdo se snaží dostat Norsko z NATO, pak pravděpodobně tyto osoby budou mít ještě nějaké jiné cíle, jiné než politické cíle. Čili bylo to celé o NATO proti NATO. A to bylo to hlavní, byly vlastně extrémní levicové skupiny extrémní ve vztahu k tradičním levici a byli považováni za ohrožení eh, bezpečnosti. A pak eh, tedy to, tu svoji aktivitu ještě vystupňovali, to, to byla takzvaná Lund, eh, zpráva té komise Lund, A jinak my máme postupy pro eh, dozor nad eh, odposlouchávání občanů, tedy například eh, telefonních hovorů, nebo pokud někoho chceme sledovat v domově, tak potřebujeme, tak tomu je zapotřebí soudní příkaz. A tento výbor měl vyšetřit, jestli náhodou nezašla policie příliš daleko. Spravodajské služby, bezpečnostní služby potřebují soudní příkaz k tomu, aby mohli odposlouchávat. Máme asi 20 stížností ročně, z nichž některé jsou od osob, které mají například nějakou zdravotní historii, vyplývající se jejich osobní situace v těch jejich stížnostech. Jejich stížnosti nejsou příliš jinak zdůvodněné. A pak tak 10-15 jsou tedy zdravotního charakteru. Jsou to lidé, kteří například tvrdí, že, ne, že je někdo odposlouchává, mají pocit, že je někdo odposlouchává podstatě jsou to ale často tíž lidé, má to podobný obsah, je to stejný, stejný počet ročně. A celkový počet těchto stížností je rok od roku víceméně stejný. Jinak s vámi souhlasím. Člověk může být vyloženě posedlý sběrem informací a v konečném důsledku je to potom kupa srna, v které nic nenajdeme. Děkuji. Pan Engström? Tak, eh, děkuji. Já položím otázku švédsky. Přesně eh, jak jste říkal, tak eh, norský eh, dozor neuspěl v případu Breivika a jeho strašlivého teroristického činu, ale je tu nějaký jiný případ nebo několik jiných případů podobných, kdy vlastně norští občané byli tedy ochráněni a kdy se na základě toho dohledu dalo zabránit teroristickému činu. Je otázka, eh, jestli na to můžete odpovědět, takže eh, samozřejmě eh, Norsko je právní stát, možná se pletu, ale myslím si, že ne. Ale pokud by tomu bylo tak, že dohled vedl k tomu, že byl dopaden terorista ve fázi ještě přípavy, případů přípravy činu a jestli byl obžalován před norským soudem. A druhá otázka. Mezi Norskem a Švédskem dochází k velice rozsáhlé výměně eh, informací, jak vojenských, tak civilních. A eh, jak jste říkal, eh, tak Švédsko podle zákona FRA, tedy švédského zákona, má právo vykonávat špionáž v podstatě na všechny e, norské občany, ať už má důvod nebo ne. Takže tatáž otázka. E, nastal někdy případ, kdy pomocí švédského zákona FRA bylo zabráněno teroristickému činu? Ním z důvodu, proč jsme nezachytili Breivikovu eh, činnost, je to, že on eh, v podstatě si sehnal, opatřil věci, které mohl, mohly být k užitku komukoliv. Ale to, co mělo vyvolat, eh, to, co mělo k němu obrátit naše pozornost, byla ta množství, který si to objednal a policejní a spravodajské služby nebyly dostatečně připraveny. Ten, eh, ta hlavní složka eh, té výbušniny, té bomby, kterou, tak ta byla registrovaná sice a jakožto potenciálně rizikový, eh, rizikové zboží, ale zároveň to bylo něco, co si běžně lidé objednávali i k eh, bez, nevinným účelům. Takže tady byl takový pocit, že tomu nikdo nemohl uh, zabránit. I think maybe you, you... No, možná, nevím, jestli vaše druhá otázka byla úplně zodpovězená, Čili jestli byly nějaké útoky, bylo nějakým útokům zabráněno, jestli došlo k nějakým odsouzením. Ano, já myslím, že pokud jde o Norsko, tak Švédsko tak te, ty výsledky byly nulové i v Norsku. Z hlediska předcházení dalším teroristickým komplom, komplotům. Následuje pan Enchu, který odešel. Okay, then, uh, <laughs> then, then that ends the debate. Takže to je konec rozpravy pro dnešek. Děkuji. Myslím, že to bylo skutečně nesmírně um, zajímavé. A kolegové, tím se dostáváme k druhé části našeho zasedání a to je prezentace prvního pracovního dokumentu týkající se americký, americké špionáže a možno, možného dopadu na eh, evropsko-americkou spolupráci. Pan Mores, Mores tu však dnes není jeden ze spoluautorů, takže požádám spolu zpravodaje, stínového zpravodaje pana Vose, aby nás uvedl do tématu. Dívám se také na sekretariát. Nemáme žádný další dokument, takže to bude pouze ústní prezentace. Paní Marvaj? Ano, prosím. Proč tu není pan Moraes jakožto zpravodaj, jakožto autor? To mi přijde, že je trošičku nepřijatelné. Nikdo tady není to... Já bohužel nemám žádný vlastní vhled do kalendáře ani osobních pohybů pana Morése. Určitě má velmi dobrý důvod, proč tady není, asi byste se ho měla zeptat sama. To není osobní záležitost, to je politická záležitost. Nejsem schopná odpovědět, proč tady není nikdo. <laughs> Pane Vos, máte slovo. So, vielen Dank. Um, dieses erste že děkuji mnohokrát. Tento první pracovní dokument se zabývá Eh, dohledem a skladováním dat a případný, případnými účinky, respektive právními dopady na existující transatlantické smlouvy a eh, spolupráci. My jsme eh, před letní přestávkou zřídili vyšetřovací výbor, který se zabýval celou problematikou NSA a eh, v rámci tohoto výboru eh, jsme také eh, sbírali podklady pro to, jak tedy fungují stávající transatlantické dohody a šlo o to, že právní rámec výměny dat mezi EU e a USA umožňuje zejména prostřednictvím eh, TFTP a dohody eh, Safe Harbor a eh, také ohled, také PNR umožňuje tedy tuto výměnu. My jsme začali dohodou Safe Harbor, což je ekonomická úmluva, kterou podepsalo e, za e, Ameriku e, ministerstvo obchodu a dopravy a za evropskou stranu Evropská komise. Tato dohoda umožňuje osobám legálně převést určitá data na americkou půdu a na základě směrnice z roku 1990 výslovně e, zakazuje e, vyvážet e, osobní data evropských občanů do třetích zemí, jestliže tam ne existuje úroveň ochrany údajů srovnatelná s, s tou evropskou. A tato dohoda Safe Harbor právě měla nastavit takovou srovnatelnou úroveň ochrany a garantovat ji, aby jednotlivé podniky mohly přistoupit k této dohodě, jakmile se zavážou, že budou plnit základní body této dohody a tímto způsobem e, mohli potom i e, do třetích zemí e, transportovat osobní data evropských občanů. Dohoda Safe Harbor byla od počátku ten, terčem kritiky a i my při našich slyšeních Eh, jsme se dozvěděli, že eh, právě eh, ta kritika pokračuje a ustále se vyostřuje na základě analýzy dat, takže dá se hodnotit, že na začátku tu byl jakýsi rozumný právní rámec, ale potom díky intenzitě využívání těch dat se stával čím dál křehčím. A ta samotná smlouva stanovuje v článku 3 eh, případ, pro případ porušení smlouvy eh, rozhodnutí o zrušení dohody Safe Harbor jedním ze smluvních eh, partnerů. Takže po skandálu NSA Evropská komise zareagovala tak, že vypracovala hodnocení a to nám bylo představeno minulý týden. Já jsem rád, že Komise vydala příslušné sdělení eh, minulé, eh, minulý týden a navrhla 13 bodů pro zlepšení fungování dohody eh, Safe Harbor. Nicméně já jsem osobně přesvědčen, že tyto návrhy komise ne, neposkytují dostatečné řešení Eh, protože, jak jsme také často říkali při našich slyšeních, eh, jak jsme slyšeli z několika různých stran, tak eh, dohoda Safe Harbor už není vůbec safe, tedy bezpečná. Na jedné straně musíme vždy zohledňovat ochranu osobních údajů a to, že to vlastně probíhá na dvou úrovních a vždy eh, se dá jaksi nelegálně eh, porušit ze strany eh, NSA a na té druhé úrovni ty podniky, které sbírají ta data a zabývají se jimi, mají čím dál intenzivnější možnosti analyzovat tato data a dlouhodoběji tedy podle mého názoru data našich občanů Eh, musíme lépe chránit a proto si myslím, že bychom měli dohodu Safe Harbor zrušit a začít eh, čistý list. Samozřejmě eh, takové zrušení dohody by nemělo jen politické následky, ale také ekonomické, a to zejména pro našeho ekonomického partnera USA. Myslím si, že v krátkodobém horizontu by to byl takový poplašný zvonek a zároveň také e, pro e, internetové podniky, e, které by toto zrušení postihlo. Nicméně v dlouhodobém pohledu si myslím, že by to vedlo k tomu výsledku, že bude zachován určitý standard ochrany dat, který bude brán vážněji a respektován a že také přijdeme s novým řešením prostřednictvím dohody, zrušení dohody eh, Safe Harbor. A to je šance, které bychom se měli chopit, abychom obnovili eh, důvěru v transatlantické partnerství. Eh, druhá dohoda, kterou se chci zabývat, je takzvaná dohoda TFTP, která má vysoký význam ve vztazích mezi USA a EU. E tato eh, dohoda je eh, úmluva o eh, platebních údajích a peněžních transakcích, která je velice důležitým instrumentem v boji proti terorismu. A mimochodem, to je jenom takový dodatek k případě Breivika. Tady také tato dohoda pomohla. Evropský parlament byl plně přesvědčen o tom, že e, bude touto dohodou nastavena rovnováha mezi e, bezpečnostními opatřeními a e, ochranou základních práv občanů. A ta tam také nastavena byla, ale zároveň tu vznikly veliké možnosti náhledu do eh, soukromé sféry. My jsme byli toho názoru, že je nutné eh, bojovat proti terorismu také pomocí sledování platebních eh, údajů a také jsme, se oba, také jsme se domnívali, že právě proto je důležité sjednotit standardy ochrany osobních údajů. Tady v případě Eh, porušení smlouvy je podle článku 21 možné zrušení smlouvy. Eh, já tady eh, poukazuji na návrh usnesení EPP e z 23. který toto navrhuje komisi, tedy upozorňuje na to, že dohoda byla porušena a právě podle tohoto e, článku 21 by měla být podniknuta opatření. Komisařka Malmström e, minulý týden našim poslancům ve výboru Libe také pověděla o e, výměně názorů z USA a prohlásila, že e, komise nemá vůbec žádné indicie, že NSA by e, nějak porušila smlouvu. My máme podobné informace, také jsme je při našem slyšení e, slyšeli od Europolu nebo od samotného podniku SWIFT, tedy že nemají žádné indicie v tomto směru, ale chtěl bych upozornit na to, že finanční dopady teroristického útoku z 11. září byly naprosto extrémní a mají, eh, měli určitý dopad i eh, na strategii financování eh, boje proti terorismu. A proto vidím s politováním, že komise tehdy nevyslyšela naše volání po legislativním návrhu na technický rámec extrakce dat na území Evropské unie. Eh, tady bych měl osobní poznámku eh, k této oblasti. Eh, program TFTP je vlastně v takové v podobě, podle mého názoru, že my právě tu máme vybalancovanou situaci mezi ochranou údajů a bezpečností Eh, které USA chtěla dosáhnout. Takže si myslím, že zrušení eh, programu TFTP by nevedlo ke kýženému cíli, protože Tady jde o otázky bezpečnosti našich občanů za prvé a e, za druhé také si musíme ujasnit, jak vlastně chceme e, postupovat v oblasti těchto smluv. Jak chceme uzavírat smlouvy e, z USA, když, nejsou, když nezní tak, jak bychom si představovali. Když uzavřeme smlouvu s USA, která je určitě která je určitým způsobem vyvážená s našimi smluvními partnery, tak si myslím, že eh, je zkrátka nutné ji zrušit, když se nám nelíbí prostě eh, jako je to v případě dohody eh, Safe Harder, která je pro občany problematická. A třetí dohoda, kterou se zabývám, je dohoda o eh, údajích leteckých pasažérů mezi EU a USA a ta se týká eh, přenosu eh, údajů cestujících, které odevzdávají letecké společnosti pro každý let a které tedy se vycházejí, jsou ukládány e, v počítačích a počítačových systémech. E, tady e, je možné řešit porušení smlouvy pro článkem 24 a 25. E, 25 je výstupní doložka a pomocí článku 24 e, je možno smlouvu zrušit. Nicméně e, tady nejsou údaje o nějakém porušení ze strany tajných služeb. Minulý týden byla předložena analýza komise a tam bylo jasně prohlášeno, že v 23 případech dat Eh, dat z oblasti eh, PNR byla, byly údaje postoupeny eh, agentuře NSA, ale pouze v jednom případě se to týkalo boje proti terorismu a to je pouze takové hrubé právní hodnocení, ale patrně je to tedy v souladu s dohodou. Tak by bych ještě jednou poukázal na to, že současný stav dohody PNR eh, je v tuto chvíli takový, eh, že eh, jsme trochu na mrtvém bodě a měla by se dohoda přepracovat, aby existovalo 28 různých PNR systémů. Ještě, abych to schrnul, tak ohledně osobních údajů mezi eh, USA a EU, eh, e tak je úroveň ochrany eh, velice rozdílná na horizontální úrovni je vnímána jako základní právo v Evropě, zatímco v USA souvisí s ochranou spotřebitele a s bezpečnostními standardy a je potřeba ji tam dát do souladu také s právními standardy na úrovni e, USA, aby požívala vyšší priority. Ten samotný skandál s odposlechy e, má e, vliv na soukromou sféru, kde se tedy dotýká občanů Evropské unie, ale také transatlantických vztahů, kdy tedy dochází k novému projednávání určitých právních rámců, e, jako je e, Safe Harbor, ale také e, vyvolali od poslechy velké reakce a já se domnívám, že je potřeba znovu obnovit důvěryhodnost a vykonat správné kroky, abychom ji posílili a také vztahy s Amerikou. Závěrem ještě odkaz na jednu další věc, takzvaná dohoda Umbrella Agreement, tak měli bychom usilovat o to, abychom ji uzavřeli co nejdříve. Eh, kolega Albrecht se určitě tomuto tématu bude ještě věnovat a já si myslím, že jde o důležitý přínos, který můžeme přispět k oblasti policejní a styční spolupráce výměny údajů a zároveň také tímto způsobem zvýšit úroveň ochrany údajů a tímto dát evropským občanům také možnost, aby v USA mohli eh, proti zneužití osobních údajů eh, postupovat i na právní úrovni. Paní předsedající, děkuji. Eh, mám tady tři zájemce o slovo. Eh, někdo další, kromě těch třech osob? Pokud ne, tak uzavírám řečnický seznam. Já se k němu ještě připoji jako poslední, jakožto stínová zpravodajka za ALDE. Eh, paní Zipel, děkuji. Já bych chtěla vystoupit v stejném sledu, jak nám představil kolega Vos zprávu a úvodem hm, položím velmi stručnou otázku k dohodě Safe Harbor. Doporučení zní tak, abychom celou dohodu zrušili a začali znovu vyjednávat. A možná bychom mohli jasně říci, proč bychom měli znovu zahájit vyjednávání? Podíváme se do budoucnosti s nadějí, že konečně schválíme balíček ochraně údajů, přestože zatím to tak nevypadá, ale jakmile dojde k jeho uzavření, tak proč bychom v takovém případě a pro jaké případy Eh, bychom potřebovali danou věc a je třeba se zvážit i ty právní dopady. Hmm. Právní dopady aféry NSA nelze podle mě oddělovat od politických důsledků. Už mě trochu rozčiluje, když tady slyším, že eh, zrušení nebo vypovězení té dohody TFTP nesmí představovat eh, nějakou odplatu eh, za to špehování ze strany USA. A pokud si správně pamatuji, tak došlo k usnesení Evropského parlamentu, že budeme požadovat právě eh, zrušení této dohody. A teď předhazovat parlamentu, že se jedná o nějakou odplatu, tak to podle mne je opravdu pochybné, když už hovoříme o dohodě a její hodnotě. Já si myslím, že jako parlament bychom se neměli nechat zahnat do rohu, ale ta usnesení, na kterých se tady shodneme a schválíme, tak bychom je měli brát vážně. Eh, sledování peněžních toků, eh, to, že to může být v zásadě dobrá myšlenka, to eh, asi nikdo nespochybňuje. Nicméně v této souvislosti bych ještě jednou ráda poukázala na to, že od stávajících dohod se neustále opakují diskuze o tom, zda hodnota té e, dohody v oblasti prevence a zabránění trestních činů a e, terorismu, zda tady takováto přidaná hodnota e, jde, je O těch ostatních oblastech TFTP nechci hovořit, zmíním jenom jeden. Je podle mě poměrně zvláštní, že komise nemá žádnou podrobnou zprávu, žádný následný výzkum, kde by zjišťovala, zda údaje SWIFT, pokud je tuto dohodu, tak zda eh, byly schromažďovány tyto údaje v jakožto forma porušení dohody. Údaje TFTP, jejich požadování, mm, bylo řečeno, že nedošlo ke zneužití, nedošlo k útoku na servery, tak tomu vůbec nemusí být, protože dochází k přenosu dat a může to být tak, že eh, ta data byla napadena někdy během přenosu a nikoli v těch eh, serverech. Takže je zapotřebí zajistit vysvětlení té situace. A ne to jenom tak jsme ze stolu. Eh, nemůžeme říct, dobře, důvěřujeme si, všechno je zase v pořádku. A myslím si, že takovéto výroky by měly mít také právní důsledky. Pokud jde o e, tu dohodu PNR, jmená evidence cestujících, tak e, pan Vos řekl, že e, chceme zabránit tomu, abychom měli 28 různých dohod. A já si ale nemyslím, že všechny členské státy jsou momentálně aktivně zapojeny do aktivního zřízení takového systému. A pokud by to udělali, tak pak si kladu otázku, z čeho to státy zaplatí. Paní Mastromová minulý týden řekla, že tady nehovoříme vůbec o žádné extrakci údajů TFTP v Evropě, protože na to nemáme finanční prostředky. Je to jednoduše příliš drahé. Takže pokud nemůžeme dělat ani toto, tady to, co komise výslovně požaduje, tak pak si kladu otázku, z čeho zaplatíme takovýto systém jmené evidence cestujících PNR, který podle mne nepřinese žádný užitek a navíc bych chtěla poukázat na to, že otázka eh, využití údajů a jejich užitku pro boj proti terorismu je více než pochybná. Mm, pokud je to jiné využití, jiná možnost využití těchto údajů, tak eh, tady je popisováno, jak je využít jinak. Ale myslím si, že i v tomto případě je třeba vše pečlivě přeskoumat. Zda. Za prvé Eh, došlo k právnímu porušení dohody a za druhé, zda je třeba spochybnit celou dohodu. Já si myslím, že jsme ve fázi, kdy je zapotřebí projednat obě dvě otázky, a to intenzivně. Paní předsedající, prosím další. Ha jól értem a helyzetet. Děkuji, paní Morvaj. Pokud jsem to pochopila správně, Momentálně probíráme návrh zprávy ve výboru Libe, aniž by tady byl přítomen pan zpravodaj. Zprávu odprezentoval pan stínový zpravodaj a název pracovního dokumentu je, e, jsou činnosti, dohodové činnosti amerických tajných služeb a právní dopady na stávající transatlantické dohody a na spolupráci. Stínový zpravodaj, jelikož samotný pan zpravodaj není zde, nikdo neví, kde je, tak pan stínový zpravodaj řekl následující. Na jednu stranu, pokud je o informace Evropské komise, tak komise nezjistila za prokázáno, že by došlo k závažnému porušení dohody ze strany USA eh, s ohledem na evropská data. Jinak řečeno, za posledních šest možná šest měsíců, možná tři měsíce od té doby, kdy je náš výbor do této otázky zapojen, tak nebylo nějak potvrzeno to, co řekl Snowden a další média a jiné občanské organizace, organizace občanské společnosti. Pochopila jsem to správně? Jaké postupy probíhají? dotazovala Evropská komise Snowdena? Proč my jsme neměli možnost dotazovat pana Snowdena? Byli bychom rádi, kdyby tyto věci byly vyjasněny. Co bylo potvrzeno? Co můžeme považovat za uh, fakta? A jaké to má právní dopady? Jaké právní důsledky vyplývají z těch skutečností? Co může dělat komise? Jaký je návrh komise? Pokud to správně chápu, tak eh, nic takového, nic v tomto smyslu nezaznělo. Hmm, pokud je o eh, pozastavení dohody a účinku transcendentské dohody, tak nic takového zde nezaznělo. Nicméně já mám dojem, že jsme v trochu zvláštní situace. Tady jsme tak čtyři, možná pět poslanců, a vypadá to, že to nebude mít žádné dopady. Neříkáme, že eh, USA eh, prováděl špionážní činnost proti Evropské unii. Říkáme něco jiného. Není to otázka mezi EU eh, e a USA, ale je to otázka, kdy stavíme na jednu straně 1% a pak tady máme 99% na druhé straně. To znamená, západní země Eh, ostatní západní země možná dělají úplně to samé. A není tady mm, žádný odpor proti těmto skutečnostem, protože to všichni považují za přirozené. Je to tak, pane stínový zpravodaje? Takže takové jsou moje dotazy. Zajímalo by mě, jak daleko se náš výbor dostal, jaký bude obsah této zprávy, která bude předložena v lednu. A než dám slovo panu Engstromovi, tak pro vaši informaci, paní Morvaj, takže ten systém je takový, že zpravodaj a stínoví zpravodajové společně vypracují zprávu. Čili pan Vos je stínovým zpravodajem v tomto výboru za EPP, ale zároveň je spoluautorem tohoto dokumentu. Čili všichni píšeme část té závěrečné zprávy. Vy jste tím pádem nevyslechla de facto úvod stínové zpravodaje, ale spolu zpravodaje. A nyní dávám slovo panu Extremovi. Uh, eh, thank you. Uh... Děkuji. Bohužel já jsem ten pracovní dokument nečetl. Nebyl mi k dispozici. Ano, nemohl jste, protože nebyl k dispozici, ale před čtvrtečním zasedáním bude. Ano, přesně, přesně. NSA si ho určitě přečetla. Bohužel mně se zdá, že mi nevždy je zaslána eh, tedy kopie, výtisk eh, všech zpráv, které jsou potřeba. Ale každopádně, až dokument bude k dispozici, tak doufám, že bude kritičtější než dokument komise. Já chápu, že komisařka Malstromová navštívila Spojené státy, že s nimi hovořila. Oni jí řekli, přislíbili, že nic neporuší, žádné zákony. Ona se vrátila zpátky a řekla, oni říkají, že nic neporuší. To mi přijde od komise trošičku naivní. Člověk si dokáže představit, že by zpravodajské služby možná mohly lhát nějakým eh, zahraničním představitelů ohledně svých aktivit. Takže příliš to na mě příliš nezapůsobilo to, co komise udělala. A teď se vrátím k velmi podobné záležitosti, jaká byla v mé otázce. Když jsme tady měli zastupce kongresu Brana, když jsme tady měli tady zástupce NSA, tak eh, tehdy bylo řečeno, že A víme, že v podstatě v 0% případů NSA nezabránila předem nějakému teroristickému útoku, nebo respektive on říkal, že byl jeden takový případ, ale to nesouviselo s terorismem, bylo to, byly to nějaké hospodářské delikty. A s ohledem na toto se mi zdá, že TFT může vést přesně k, vlastně k, nula, k nulovým výsledkům z hlediska předcházení e, trestné činnosti nebo terorismu celosvětově. Norsko, Švédsko, to tež bude případ PNR. Jinými slovy, tyto programy se zdá, že v podstatě nejsou vůbec o zabezpečování nějaké další bezpečnosti. A neměli, bychom měli, neměli bychom tedy zvážit jejich minimálně bezprostřední pozastavení protože by to ne, ne, neznamenalo žádné více výrazné riziko. No, aspoň mě se to tak jeví. Děkuji. A nyní jakožto stínová zpravodajka řeknu následující. O Safe Harbor říkat nic moc nebudu, nebo sdílím názory vyjádřené tady před tím zpravodajem a dalšími, paní Cipl a další. Pokud o PNR, jakožto zpravodajka jsem hlasovala proti dohodě. Názor jsem nezměnila, ba naopak. Myslím, že bychom se dokonce měli podívat na další dohody o PNR. Nemyslím si, že tato zpráva by měla cokoliv společného s evropskými PNR a nelíbí se mi doporučení, že je potřeba harmonizovat 28 eh, národních systémů, protože tyto systémy ještě neexistují tam, kde vznikají, jako například u mě doma, bez právního základu, vznik tohoto systému je financován Evropskou komisí. To mi přijde nesmírně cynické. Ale myslím si, že bychom neměli řešit evropská PN. Pokud je o té eh, FTP, my nevoláme po pozastavení jakožto nějakou pomstu, ale proto, že máme pocit, že američani nedodrželi slovo. Oni porušili dohodu. A protože Evropská komise není schopná, neči ochotná, nebo kombinace obojího, náležitě prošetřit tuto situaci a poskytnout nám zdůvodnění, proč nevolat po pozastavení, tak můj další bod je, proč jsme se zaměřili pouze na tyto tři dohody. Proč jsme se nezaměřili na jiné dohody se spojenými státy nad rámec bezpečnosti a vymáhání práva? Třeba bilaterální dohody mezi Evropskou unii a členskými eh, státy, takzvaném FATCA, Foreign Compliance Act, v rámci kterého se rovněž schromažďuje obrovské množství údajů. Proč jste do toho nezahrnuli také dohody s dalšími státy, jako třeba s Ruskem? Existuje dohoda mezi Europolem a Ruskem, nemýlím-li se, která zatím nestoupila v platnost, ale má. Další dohody s dalšími státy, které stojí za pozornost. A závěrem, měli bychom vyvodit také závěry pro budoucnost, čili poučení. Za prvé, měli bychom přihlédnout k roli parlamentu při uzavírání mezinárodních dohod. Z TFTP vyplývá velké poučení a to, že jakmile připojíme podpis k takové dohodě, tak jsme mimo hru. A mně se zdá, jakožto poslankyni, že já nepodepisuji eh, někomu eh, takovéto biankošeky. Protože naše zodpovědnost není tohoto druhu. My nejsme o toho, abychom jenom něco odkývali. E, toto bychom měli vzít v potaz i do budoucna. Obdrželi jsme pravomoci vtělené e, smlouvou o tom, že máme schvalovat e, závěry dojednávání o mezinárodních dohodách. Jenže teď zjišťujeme, že jakmile to odsouhlasíme, nic dalšího pak už dělat nemůžeme. A já nechci předem odsouhlasit nějakou budoucí dohodu, vůbec jakoukoliv, to se musí vyjasnit. V případě dohody s Američany o PNR jsme požádali Evropskou komisi, aby veřejně přislíbila, že předloží návrh na ukončení mezinárodní dohody v případě, že Evropský parlament o to komisi požádá. Teď jsme tak učinili a vidíme, že komise není, komise ani trochu nezajímá postoj Evropského parlamentu, protože my jsme pouze volenými zástupci 500 milionů občanů, kteří se dovolují takové pozastavení e, žádat. Čili toto je evidentně něco, co musíme vyjasnit. A e, konečně pokud umožníme schromažďování dat občanů ve velkém, tak pak druhou stránkou věci je transparentnost. Protože z mého hlediska demokracie je o těch takzvaných checks and balances, čili systému pojistek. Pokud dáme pravomoci veřejným orgánům, tak musíme dát pravomoci také občanům, aby se mohli hájit, chránit před zneužíváním a před svévolným nakládáním s pravomocemi. A tady evidentně naše zákony jsou příliš krátké. Máme nařízení o transparentnosti, jenže v praxi je to k ničemu. Pokaždé, když dojde k nějakému dopadu na vztahy s, s našimi přáteli na druhé straně Atlantiku, tak jakýkoliv dokument, který se k tomu váže, je automaticky, rutině po, označen jako důvěrný či tajný. Čili američané určují úroveň transparentnosti v Evropské unii. To je nepřijatelné. Nemůžeme za to odsuzovat naše americké přátele, můžeme za to sami, protože jsme to pokaždé akceptovali. My akceptujeme, že ta klauzule týkající se výjimek podle nařízení o transparentnosti v podstatě jenom znamená, že e, to nařízení o transparentnosti je neplatné. A pozor, protože kolegové, teď má dojít e, k revizi e, tohoto nařízení o transparentnosti a některé skupiny tady říkají, no podívejte se, v jednání uvízla na mrtvém bodě tak dlouhou dobu. Musíme to dotáhnout do konce mandátu. Tak tedy eh, podrobme se radě, akceptujme nižší standardy transparentnosti, ať už to je konečně hotovo. Myslím si, že tohle je nesmírně nebezpečný trend, který se musí řešit v kontextu i vašeho textu. Pokud nejsou žádné další naléhavé Eh, dotazy, dám slovo zpravodaji na závěr. Vielen Dank. Ich möchte ähm, darauf hin. Děkuji. Eh, já bych chtěl eh, ještě jednou poukázat na to, že tady šlo o právní dopady existujících transatlantických dohod. Ty bylo naším úkolem nastínit a proto se samozřejmě to koncentruje pouze na tyto smlouvy, protože tady jde o následky pouze eh, tohoto eh, procesu. A to eh, ne v rámci této zprávy, ale jde o politické důsledky také. Ale jak jsem říkal, tak tady je ten správný rámec. A za druhé, jsou tu tedy i další dohody, e, bilaterální dohody nebo dohoda e, e, Rusko-Europol, tak to je dobrý nápad, ale možná potom bychom o tom měli rozhodnout někdy za dva roky, protože než se vyjasní všechny tyto bilaterální vztahy u 28 členských států, zjistit, co, co se ale e, Europol Rusko to není bilaterální, říká paní předsedkyně. E, to je pravda, ale e, vy jste sama říkala, že jsou tu další bilaterální dohody a to je tedy velice široce vymezeno. Nejde tu ani tak o Rusko, jako o NSA a PRISM samozřejmě a jsou tam určité způsoby, jak to rozšířit tak možná eh, zcela eh, obecně ještě k eh, Safe Harbor. My neustále musíme mít před očima, jak je, je třeba mít před očima, jak a kdy data opouštějí naše země nebo náš kontinent. Takže e, máme tu určitá pravidla e, v, ve směrnici i v, té budoucí, v tom budoucím nařízení, že e, k transferu dat do třetích zemí je zapotřebí určitého standardu ochrany dat. A když tu máme Safe Harbor, tak musíme také najít nějaký základ E, na, na, na němž je možno znovu e, vyjednat e, ten standard, ať už se bude jmenovat Safe Harbor nebo jakkoliv jinak, to je nepodstatné, ale potřebujeme společný standard, aby mohlo docházet k výměně dat. Takže samozřejmě je zapotřebí k tomu také právního základu. Pokud jde o program TFTP, tak nebo ještě jednou obecně bych chtěl říci, že eh, my tu máme eh, dvě eh, opatření, pokud jde o občany. Máme tu tu ilegální extrakci dat z internetu nebo odkud, z jakýchkoliv serverů a na druhé straně tu máme žádosti velkých firm, které Eh, staví svou činnost na analýze dat. A v obou těchto oblastech eh, musíme eh, rozlišovat mezi tou ilegální a legální cestou. Ta ilegální se dá řešit politicky, zatímco ta legální na základě určitých standardů. A když to souvisí s bojem proti terorismu nebo zločinností, tak to také e, souvisí s daty, tak my se musíme e, zeptat, zda tak chceme určitou výměnu e, se spojenými státy. Máme tu SWIFT nebo e, TFTP, výměnu bankovních údajů a když jsme přesvědčeni o tom, že e, je důležité sledovat finanční toky teroristů nebo organizovaného zločinu, tak musíme také e, být schopni to provádět. V současnosti to dělá e, jenom USA a e, proto tu s nimi máme smlouvu a v v tuto chvíli nemáme žádná fakta, žádné dokumenty nebo něco podobného, žádnou příručku, jak to využívat. Nicméně nej, Nemáme to žádné důkazy o to, že, že k tomu dochází. Europol, SWIFT, eh, komise i eh, americká vláda nás ujišťují, eh, že nic takového nenastalo. Ale z faktografického hlediska E, nemáme nic, co by svědčilo o tom, že e, něco podobného umožnil program TFTP a e, i když parlament nějak rozhodne, tak já nevím, jak můžeme tímto způsobem dosáhnout nějaké výměny názorů s USA nebo výměny dat, protože my teď můžeme říct, že my jsme našli rovnováhu mezi ochranou údajů a bezpečností, ale oni to potom spochybní, tak jak jinak chceme s Američany jednat, pokud ne eh, na základě smlouvy o eh, té rovnováze mezi ochranou údajů a bezpečnostní. A já si tedy myslím, že eh, je dobré mít takovou dohodu právě proto, aby tamní standardy byly eh, sjednoceny, aby nad nimi byl patřičný dohled eh, do patřičné hloubky a já nevím, jaké jiné alternativy můžeme mít. Já si nemyslím, že alternativou je už nepřenášet data, protože nikdo není potom schopen sledovat ty finanční toky. Paní Morvaj, vy také jste se vyjádřila eh, velice obecně. Tady jde o eh, závěry z toho dokumentu. Eh, my jsme dosud Eh, ještě nevypracovali eh, tyto aspekty. Jde tady pouze o legislativní dopady určitých eh, těch smluv, které dosud byly uzavřeny a proto to, o čem jste mluvila, je také pouze konečná fáze naší zprávy, na kterou se chceme ještě soustředit, protože podle mě nedává smysl teď diskutovat o tom, zda došlo k porušení nebo nedošlo Konec konců, pokud jde o SWIFT nebo TFTP, nemáme v rukou žádná fakta, podle kterých bychom eh, mohli říct, že dat ze SWIFTu se někdo zmocnil. Můžeme eh, to tvrdit, ale v konečném důsledku proto nemáme žádné důkazy. Dále eh, pan Engström Máme tu dvě písemné verze toho dokumentu, ale e, vypracovali jsme je na poslední minutu. E, velice mě mrzí, že se k vám nedostali. E, původně jsme měli o tomto jednat až 5. prosince, a my jsme nemohli nijak urychlit dokončování naší práce, takže ještě jednou se omlouvám, ale doufám, že tady moje ústní vystoupení toho co nejvíce objasní. A e, ještě jednou, e, obecně pokud jde o e, ty právní účinky, transatlantických právních dohod, eh, tak tady samozřejmě také jde o politické hodnocení. A tady eh, se nabízí ta otázka, jaká eh, bude role Evropského parlamentu, také pokud jde o transparentnost. Podle mě to také hraje roli v těch závěrech, ke kterým bychom měli v, těchto, v této zprávě dojít, ale ne konkrétně v tomto oddílu. Děkuji mnohokrát. Tím se dostáváme na konec eh, dnešní schůze o 15 minut dříve, což eh, není špatné podle mého názoru, takže můžu ohlásit, že příští slyšení eh, spadající do tohoto vyšetřování se bude konat tento čtvrtek 5. prosince od 15.00 do 18.30, takže děkuji a těším se na shledanou ve čtvrtek.